Tak krásně. Dámy a pánové, tímto zahajuji naše zasedání. Ráda bych vám připomenula, že vždy zahajuji zasedání přesně a prosím upozorněte na to i své kolegy, aby o tom do budoucna věděli. Ráda bych vás informovala také o tom, že dnešní zasedání se přenáší na internetu. Musím vás o tom informovat z důvodu ochrany dat. Překládá se dnes do všech jazyků s výjimkou švédštiny, estonštiny, litevštiny, latištiny a malčtiny. Pokud nemáte nikdo žádnou námitku, tak bychom schválili pořád jednání v podobě, jak vám byl předložen. Nikdo není proti. Dobrá, takže pokračujeme podle tohoto pořadu jednání. V rámci bodu 2 odkazuje na protokol z minulého zasedání. Je to protokol z 2. až 3. září, který máte ve svých podkladech. Navrhuji, abyste se na tento zápis během odpoledního zasedání podívali a pokud eh, mi nezdělíte nic jiného do konce tohoto zasedání, tak budeme zápis považovat za schválený. Nyní se tedy dostáváme k bodu číslo 3 pořadu jednání. Dovolte mi, abych vám sdělila několik informací. Minulé pondělí 28. září jsem se v divadle Flaže spolu s dalšími zúčastnila udílení první ceny Evropské unie za literaturu. Ceremonie udílení této ceny se zúčastnil také pan předseda komise Barroso, komisař Figel a švédská ministrině pro kulturu a bylo tam zastoupeno na 800 osobností evropské kulturní scény. Sál byl plný a vládla výberná atmosféra. Cílem bylo podtrhnout a propagovat plnou diverzitu evropské literatury. Zúčastnilo se autoři z 12 různých zemí Evropské unie, každý z nich obdržel cenu v hodnotě 5000 eur. Tyto autory volí vždy příslušná národní porota, autor zastupuje danou zemi a tentokrát bylo vyzváno 12 zemí, aby nominovalo svého autora. Bylo to skutečně velice zajímavé setkání. Také jsme si mohli vyslechnout ukázky z jednotlivých děl. Když se podíváte na webové stránky euobserver.com, můžete se dočíst detaily o této akci. V příštím roce bude požádáno 11 dalších zemí, aby nominovali svého autora. A v roce 2011 opět vyzveme 11 zemí. Takže se v tříletém cyklu budou udílet ceny 34 autorům různých zemí. Nebudou to jenom zástupci zemí EU, ale také e, s autoři z přistupujících zemí, které jsou zapojeny do programu Kultura 2007. Všichni účastníci tohoto programu mohou počítat také s takovouto cenou. Na této akci promluvil patron eh, poroty Henning Mankel, známý autor detektivek, ale nepíše pouze detektivky, ale velice zajímavé knihy také o Africe, protože tam tráví polovinu svého života. A podtrhl význam kultury pro každou evropskou identitu.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 parlament a mohla jsem využít také bienále ve Benátkách, abych eh, představila cenu Lux. Doufám, že tak budete moci také propagovat tuto cenu ve svých denících a jejich kulturních přílohách. Obdrželi jste eh, podklady, v nichž jsou informace o třech vybraných filmech a také zpráva o tiskové konferenci. Ráda bych informovala o tom, že pravděpodobně 4. listopadu začne možnost si film prohlédnout. Ve třetím patře za Vox Box vznikne kinosál, týdnu od 4.11. se tam budou promítat ony filmy. Tento týden se to ujasní, zda to bude 3. či 4.11. Ty tři režiséry o něch filmů vyzveme, aby nás informovali o svých filmech, o svém postupu, o tom, jak nalezli námět svého filmu. Bude s nimi uspořádána debata. Nebudeme tam pouze my, jak účastníci výboru pro kulturu, ale pozveme eh, také hosty, kteří jsou dotčeni tí, tématy filmu, například výbor Libe, azyl, otázky rasismu a podobně. A také otázka Hákského tribunálu, takže delegace pro jeho východní Evropu pozveme. Takže bych vás ráda informovala, pokud obdržíte eh, e-maily nebo dopisy o ceně Lux, my v tomto výboru musíme brát tuto filmovou cenu vážně a přimět i naše kolegy k tomu, aby si tyto filmy prohlédli a hlasovali při udílení ceny. Tolik tedy k tomuto tématu. Dostaneme potom konkrétní rozpis, kdy v kolik hodin se který z filmů bude v kinosále za Voxbox bude promítat. Bude to vždy přes poledne a večer pro zasedání. Takže nebudete moci se dívat na film místo své práce, ale film se bude promítat v poledne a nebo večer. A kdo si film prohlédne v poledne, udělá také něco pro své zdraví, protože se aspoň nebude v poledne přejídat. Nyní zpět k pořadu jednání. Navštíví nás pan Runge, který nás seznámí se studií týkající se reklamy a zábavy nezletilých v souvislosti se směrnicí o audiovizuálních mediálních službách. Parlament vyzval oddělení Research Services a Viscern European Affairs, zjistili, jaký dopad má tato nová směrnice o audiovizuálních mediálních službách jaké má dopady na reklamu a na tzv. product placement, umistování produktů. Aby se tady podívali na to, jak to vypadá ve realitě. Bylo to téma, o kterém jsme velice živě diskutovali a proto se musíme zeptat, zda to dopadlo tak strašně, jako se někteří obávali, anebo to vedlo k tomu, co někteří očekávali. Je to významné téma, významný dokument, je to příklad práce, kterou můžeme zadat k vypracování. A nyní chci vyzvat pana Jana Rungeho z Kern European Affairs, kteří vypracovali tuto studii, aby nám studii připravil, eh, představil. Mám zde napsáno, že ji bude prezentovat asi 20 minut prosím, aby prezentace byla stručná a intenzivní, abychom měli také čas na to, aby poslanci a poslankyně mohli položit své otázky. Prosím, pane Rune, máte slovo. Děkuji. Dobrý den, přeji všem. Děkuji paní předsedkyni za příležitost předložit výsledky našeho výzkumu zde ve vašem výboru. Dovolte mi, abych vás, abych představil KA pro ty, kteří nás neznají. My sídlíme zde v Bruselu a poskytujeme služby evropským institucím a taky vládám v členských státech. Zaměřujeme se na kulturu, na tvůrčí průmysly, na média a politiku. A v těchto tématech spolupracujeme s Evropským parlamentem. Máme určité výsledky této studie. E, jsou to, e, je to vliv reklamy e, na umístění produktu a účinky reklamy v rámci nové směrnice o audiovizuálních mediálních službách a především tedy pokud o umístění produktu, což je nová forma Eh, reklamy. Zde se to týká transpozice příslušné směrnice v, růz, v členských zemích. Zaměřovali jsme se na vliv reklamy na děti a na seberegulaci v členských státech. Je důležité taky zdůraznit, že eh, vývoj pokračuje. Víte, že Eh, ta směrnice není implementována nebo nemusí být implementována do konce tohoto roku a většina členských států tedy ji transponovanou nemá a máme tedy málo údajů týkajících se eh, zisku nebo výnosů z umístění produktu. A my jsme se zaměřovali na Eh, to, zda některé formy audiovizuální komunikace eh, mají eh, jakou mají podobu. Hovoříme o reklamě, která je zapojená do televizních programů. Diskuse o umístění programu v uplynulých letech se musí uvažovat v kontextu snižujících se eh, výnosů z televizní reklamy. To bylo způsobeno řadou faktorů, především ekonomickou krizí, která vedla ke snížení mm, výdajů eh, klientů, eh, především, eh, nebo tedy i těch, co zadávají reklamu. A navíc eh, je možné použít technologie, které pře skakují reklamu při nahrávání, což na ní má taky vliv. Takže jaký je vliv na televizní průmyslu? V některých zemích je tento příjem hlavním eh, přínosem, eh, například v Španělsko a Itálie, tam je 60 přínosů z reklamy. A zde eh, především a i nakonec jinde poskytovatele mediálních služeb považují umístění produktu za významný přínos. A my jsme sledovali eh, eh, doklady nebo eh, důkazy především ze Spojených států a dále jsme zde v Bruselu dělali interview se zainteresovanými stranami. A já bych chtěl říci, že jsme zjistili, že umístění produktu roste 37 ze 37% v roce 2006. Teď ještě je to malý počet v televizním reklamě ve srovnání se zbytkem. Prakticky jenom 2-5% jsou, je to umístění produktu. V Evropě ještě nebylo umístění produktu liberalizováno, takže ty projekce jsou podstatné a Eh, studie zmiňuje spoustu těchto projekcí. A naše konzultace prokázaly, že většina zainteresovaných skupin považuje za eh, pozitivní liberalizaci umístění produktu, protože to považují za hlavní zdroj příjmu. A potenciál tedy umístění produktu ale v minulosti byl přeceněn je to spíš taková malá, skromnější forma přínosu televizní reklamy. A někteří tedy mají starost nebo mají určité obavy týkající se eh, výnosů z této formy reklamy. Při liberalizaci umístění produktu tak eh, na základě směrnice o eh, službách audiovizuálních jsme sledovali ve všech, že jak všechny členské státy eh, se tímto zabývají, kladli jsme takové jednoduché otázky, zda v těch členských státech bude eh, povoleno umístění produktu a za jakých podmínek a za druhé, zda eh, výjimky v ve směrnice budou, ve směrnici budou e, umožněny, protože je článek e, ve směrnici, který hovoří o tom, že není nutno informovat publikum o tom, že je tam umístění produktu v nějakém programu. Takže e, v roce 2009 směrnice ještě není transponována ve všech zemích, ale členské státy Eh, už indikovali, že se budou řídit umístěvaním produktu podle toho, co říká směrnice. Eh, další tedy eh, věc je, že Rumunsko, Lotyšsko, Litva, Itálie, Česká republika, Slovensko, Španělsko a Švédsko využijí této, tohoto článku o výjimce. Ve zprávě máme seznam těchto zemí některé, z, některé země eh, změnily své stanovisko v uplynulých měsících, především Německo a Spojené království, kde se to ještě projednává a bude se revidovat konečné stanovisko ohledně umístění produktu a bud, eh, výsledky budou k dispozici příštím rokem. Sledovali jsme tři věci, především zvyky, e, sledování televize e, mezi dětmi, vliv reklamy na děti a dále za třetí věci týkající se seberegulace. A já se dotknu všech těchto tří témat ve své přednášce. Pokud jde o děti, je to, jsou důležité E, efekty reklamy a e, implementace reklamy zaměřené na děti je tedy významná. E, v různých zemích je zákon v tomto smyslu různý. Některé země vůbec nedefinují kategorii dětí, pokud jde o reklamu. Některé země definují dětské programy a potom platí pravidla, přes celou Evropu pro určité věkové skupiny dětí, ale samozřejmě je těžké srovnávat údaje týkající se dopadu. A za druhé jsme sledovali údaje eh, a dospěli jsme ke koncensu mezi výzkumníky, že děti eh, dávají eh, přednost reklamě v určité věkové skupině a že děti od dvou do 11 let jsou náchylné nebo velmi mm, mm, náchylné sledovat, eh, vnímavé na reklamu. Eh, a eh, to je důvod, proč se reklama na ně zaměřuje a proč reklama zaměřená na děti musí být regulována přísněji než jiné druhy reklamy. Děti se dívají navíc na mnoho televizních programů, které pro ně nejsou určeny. Například 69 lidí, eh, dětí pardon, se dívá na televizi v čase, kdy jsou programy pro, děti, pro dospělé. Vidí tedy programy a reklamu, které pro ně nejsou vhodné. Když se děti totiž dívají eh, Eh, na televizi, vidí to tedy také a proto je třeba eh, nějakým způsobem regulovat to, co je i není na ně zaměřeno. Sledovali jsme, kolik času děti stráví před televizní obrazovkou. Nejméně je to v Nizozemí 106 minut eh, za den a 192 minut je maximum, Ne? které se dívají a e, zhruba e, průměr je e, přes hodinu a půl sledování televize denně. Máme, děti sledují 29 televizních reklam za den. A parlament rovněž nás požádal, abychom sledovali seberegulaci článek 3e směrnice, který se zabývá etickým kodexem poskytovatelů reklamy. Tam jde právě o ten seberegulační přístup. Ten etický kodex eh, je v rámci Mezinárodní obchodní komory. Eh, tento eh, kodex byl nedávno přijat a v oblasti nápojů a, nebo sdělení týkající se nápojů a e, zainteresované skupiny dospěly k názoru, že ten etický kodex může být velmi efektivní, pokud se bude správně používat. A budeme v budoucnosti svědky toho, zda je úspěšný nebo ne. E, my tedy se teď, teď sledujeme vývoj, který probíhá, je velmi brzy předvídat, jaký e, vliv bude mít umístění produktu eh, na reklamu. Každopádně dosud je to velmi skromný zdroj příjmu pro audiovizuální sektor a předpokládá se, že bude liberalizován ve většině členských států. Byli jsme požádáni, abychom navrhli oblasti pro další výzkum řeknu, které to jsou. Je, to, jsou to dat, údaje týkající se e, sledování médií nebo vnímání deví, médií mezi mladými lidmi. Pravidla ovlivňující reklamu mohou zde být také vodná, tak týká se, sem patří, nebo spadá to do oblasti e, autorských práv. A další výzkum budeme Eh, bude možná mm, potřeba vést mm, až poté, co tedy to umístění produktu bude eh, možné a země, a jako je Španělsko a Rakousko, už liberalizovali eh, umístění Eh, produktu v reklamě před vstupem této směrnice v platnost. Eh, další záležitost je takzvaná reklamní gramotnost. Zde eh, komise má iniciativu, která se nazývá audiovizuální gramotnost a myslíme si, že Eh, v tomto smyslu předpisy eh, institucí mohou být podporovány členskými státy. To je z mé strany všechno. Děkuji vám za pozornost. Vielen Dank, Herr Runge. Děkuji vám, pane Runge. Poslední návrh, který zde od vás zazněl, dobře ladí s našimi plány, protože hovoříme o mediální gramotnosti a tomu patří také rozlišovat mezi tím, co je reklama a co je skutečnost. Takže to s tím určitě velice souvisí a v příštích měsících se tímto tématem budeme intenzivně zabývat. Říkal jste, že umistování produktů vlastně nemá tak veliký význam pro dodatečné příjmy, které tím jsou docilovány. To si kladu otázku, proč jsme se o tomto tématu tolik dohadovali, protože pokud tomu tak skutečně je, tak jsme tím možná poněkud ztráceli čas. Možná ovšem, že v příštích letech, až eh, bude docházet k implementaci v jednotlivých zemích, dojde k tomu, že to také bude generovat vyšší příjmy. Neměli bychom to tedy brát jako pevně dané, ale vyčkat také, co přinese budoucnost. Chtěla bych vyzvat kolegy, kteří se chtějí zeptat pana Runého na něco. Paní kolegyně Trupl. Děkuji, paní předsedkyně. V souvislosti s německým překladem tohoto textu bych měla několik otázek. Pokud jsem rozuměla vaší argumentaci, tak je vlastně příliš brzy, abychom vyvozovali nějaké definitivní závěry. Já to také chápu, protože v celé řadě zemí i v Německu teprve začíná eh, proces přebírání celé směrnice eh, do národní legislativy, takže si ještě nedovedeme plně představit dopady Druhý argument, o kterém jste hovořil a zmiňovala ho také paní poslankyně Pak, kritikové i podporovatele umistěvání produktů v podstatě přecenili význam této záležitosti. Protože pro ty, kteří podporovali umistování produktu, se ukazuje, že příjmy jsou nižší, než očekávali a u vlastně odpůrcům berete svůj studii vítr z plachet. Ve vaší studii na straně 3 německého znění je, se píše, že skutečný dopad umistování produktů na chování diváků na základě redakčních obsahů a reklam se nedá přesně zhodnotit. To ve mně vyvolává skepsy, když zde hovoříte o tom směšování redakčních obsahů a reklamních obsahů, tak to je něco, co jsem si nepřála. Mohl byste nám tuto věc blíže vysvětlit, jak ji máme chápat, protože je to přece jen v rozporu s vaší tezí, že to vlastně nemá žádné velké dopady, alespoň co se týče oblasti finanční? To je věc, kde bych vás požádala o bližší informace. A poslední otázku, kterou chci položit, ta se týká dobrovolné seberegulace v oblasti eh, reklamy a říkáte, že zatím nejsou žádné definitivní výsledky, ale možná byste nám mohl vyčit, co si o tom myslíte, protože to není první debata o samoregulaci v hospodářství. Myslíte si, že bude úspěšná nebo nebude dostatečná? Kolegyně Benin Repapů. Oui, bonjour. Je... Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda jste studovali eh, procento eh, reklamy zaměřené na komerční produkty a procento zaměřené na služby tím se vlastně vracím k otázce paní Trupel, to znamená, o jaké, jaké produkty jsou předmětem tedy toho umístění, toho product placementu. A taky se chci zeptat, jestli rozlišujete třeba reklamy na veřejné služby. My třeba ve Francii máme reklamní spoty zaměřené třeba na poštovní služby nebo sociální zabezpečení nebo zdravotnictví. A to je rozdíl, to se liší od reklamy třeba na lepidlo nebo na tabák. A tak se chci zeptat, zda eh, tam sledujete tyto poměry a zda sledujete dopady v té vaší studii, eh, jak lze tedy tímto eh, způsobem tedy směřovat ten vývoj. Nevidím, že by se někdo další hlásil o slovo, takže prosím, pane Runge, odpověďte na otázky, které zde zazněly. Děkuji. Co se týče první otázky, eh, ohledně eh, dopadů, eh, tedy toho, toho obsahu v televizi, to jsme zatím neskoumali, tyto, tyto dopady. My jsme zkoumali pouze finanční přínos umistování produktu, toho product placementu a dívali jsme se tady na mm, mm, mm, projekce, které prováděly jaksi v rámci analýz trhů, ale nevyužili jsme normativní přístup k tomu, eh, to znamená, nestudovali jsme, zda je ten eh, product placement ehm, žádoucí nebo nežádoucí ze, ze strany tedy tvůrců obsahu. A co se týče eh, vlivu na chování, ono je poměrně brzy eh, vyvodit nějaké závěry, protože v rámci naši, eh, naší studie my jsme se obrátili na celou řadu těch subjektů, kteří jsou vypsáni v příloze a ptali jsme se, zda pokud Eh, jak, jak tedy k tomu přistupují. A oni tedy tam vlastně odpověděli, že pokud je to náležitě správně koncipované, pak to může být přínosné. A konečně, co se týče rozlišení mezi produkty a službami, eh, to jsme zatím neskoumali, tím spíš, že v řadě zemí to zatím eh, ten umistování produktů není povolené. Ve zprávě je tam zmínka, o produktech ze Spojených států, které jsou předmětem eh, toho produkt placementu a to jsou eh, vždy eh, tedy výrobky, nikoli služby a rozhodně ne tedy veřejné služby, jak jste říkala. Děkuji. Ještě kolegyně se hlásí o slovo. Já mám problém, když vidím, že tato studie se jmenuje Pravidla pro reklamu její účinky v rámci nové směrnice audiovizuálních službách a vy řeknete, že se zaměřujete pouze na finanční dopady. Já myslím, že v první řadě jde přeci o to podívat se na to, zda product placement má také dopad na obsah, zda se obsah změnil a jak to má dopad na vnímání u dětí a mládeže. A myslím si, že to je rozdíl oproti tomu, když hodnotíte jenom, zda se to reklamnímu průmyslu vyplatilo nebo ne. Já to mohu posoudit pouze tehdy, když budu mít informace o e, užitku pro reklamní průmysl i o vlivu na děti. To mi zde chybí. Paní kolegyně, já vás mohu jedině podpořit, říká paní předsedkyně. Další řečník, pan Kosta. Scusate. Credo che mh, mm, ringrazio molto per questa interessante relazione. Condivido la preoccupazione. Eh, děkuji za tuto eh, zajímavou zprávu. Eh, sdílím ty připomínky, co teď zazněly. Zpráva mi připadá velmi zajímavá, i když základní motivace pro zadání této zprávy je to, že chceme vědět, jaký má reklama dopad na chování eh, nezletilých a eh, na co je třeba se tedy zaměřit ve směrnici. A doufám, že se bude eh, transponovat ve všech státech, protože teď v podstatě je situace taková, že pouze dva státy ji transponovaly. A myslím tedy, že je třeba upozornit nebo zveřejnit, do jaké eh, míry ty prvky, které ovlivňují nezletilé, se zapojují do televizních pořadů. Informace týkající se redakčního obsahu nemáme a proto si myslím, že je třeba se zabývat eh, transpozicí této směrnice podrobněji a udělat nebo pově, eh, dát udělat směrnici, která bude sledovat situaci v jednotlivých členských státech a bude se zabývat nežádoucím chováním, jako je násilné chování a zneužívání eh, drog a předpokládáme, že se bude vyhodnocovat především vliv a chování naší cílové skupiny, to znamená nezletilých. A e, kromě toho, že e, bude e, reklama rentabilní pro vysílací stanice, musí být rentabilní nebo mít taky sociální otázku. Dank, ich kann mich den Worten meiner Vorrednerin eigentlich in... Paní předsedkyně, já vám děkuji za slovo, připojuji se ke své předřečnici a její kritice. Myslím, že je zapotřebí, abychom o tomto tématu diskutovali i v budoucnu, protože to, co nám leží nyní na stole, nám ještě neposkytuje dostatek informací o tom, jaký dopad má zvláště ta skrytá reklama na děti a mládež. A to je právě ta zajímavá otázka. Zda je to podprahové formy reklamy, které už nelze ani poznat jako reklamu hlavně když různé státy využívají možnosti výjimky a neupozorňují na tento typ reklamy, proto je důležité analyzovat, zda tato podprahová forma nemá větší dopad na děti a mládež. Když už dnes víme, že každá forma reklamy nebo ta tradiční reklama, jaký známe dnes, ovlivňuje chování dětí a mládeže při nakupování. Možná, že tato podprahová forma má ještě další dopady. A při další transpozici této směrnice bychom možná měli zadání více rozšířit, aby se tento výzkum konal dále a více dohloubky. Děkuji. Dnes Kdybychom dnes někoho vyzvali, aby vypracoval studii na téma reklama a mládež, tak eh, kdybych dostala tuto studii, tak bych řekla, že se minul vypracování studie k danému tématu, protože vy jste nám řekl, že to nemá ty finanční dopady, které byly očekávány, ale neřekl jste nám nic o dětech a mládeži. Řekl jste, že jste měli málo Eh, času, ale potom jste neměli tuto studii uzavřít, protože tato studie ještě není natolik vyzrála, abyste ji mohl v této podobě prezentovat. Nevím, zda tato zakázka ještě pokračuje či nikoli, ale měli byste se skutečně ujmout tématu, což jste zatím neučinili. A proto je mi trochu líto, že jsme vám to dnes prezentovali. Bohužel jsem také nevěděla, jaký je obsah. Omlouvám se, že jsem nemohla nabídnout to, co bylo uvedené v nadpisu. Pane Rumě, jestli chcete ještě něco říci našim poslankyním a poslancům, máte slovo. Jenom možná krátkou připomínku. Ta studie, tak jak byla zadána, byla krátká studie a, především a nazývala se vlastně předstudie k identifikaci dalších výzkumných témat. Možná jsem to vhodně neprezentoval, ale fakt je, že za, pokud jde o závěry této studie, tak se budeme ještě zabývat tématy, o kterých jste se teď zmiňovali a doporučíme, aby se prováděl další výzkum. Takže budeme mít doporučení týkající se umístění produktu a jeho vliv na na děti. Toto je opravdu předběžná studie. Tak toto bylo zadáno. Äh, Dobře, takže my vám děkujeme, že jste se ujali tohoto tématu. Předpokládám, že vám možná někdo dá zakázku na to, abyste mohli pracovat na tomto tématu dále. My si rozmyslíme, zda to bude parlament a jaké bude vaše zadání. Omlouvám se, že jsme vám nemohli nabídnout promítnutí vaší prezentace a děkujeme vám, že jste ji tedy odprezentoval ústně. Dostáváme se k pátému bodu pořadu jednání. A u nás v parlamentu, oddělení Policy Department, je zde zastoupeno třemi kolegy. Pomáhá našemu a dalším výborům při jejich fungování. Jsou to dámy a pánové, kteří usilují o to, aby nám usnadnili život v parlamentu. Vítám pana Izmaela Olivarisa Martinese, ředitele tohoto oddělení, které poskytuje informace pěti výborům Agrikult, Pech, Regi a Tran, aby nám zde, eh, nás zde uvedl do tématu a potom dáme slovo dalším kolegům. Prosím, pane Martinezi, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že dostávám příležitost prezentovat eh, práci eh, to oddělení, které tedy eh, funguje jako podpůrný orgán pro také pro váš výbor. V roce 2004 eh, parlament se rozhodl restrukturovat služby poskytované parlamentu tak, aby E, byly náležitě integrovány jednotky, které v minulosti fungovaly e, pod generálním ředitelstvím výzkumu a jsou přímo zapojeny do struktur, které přímo e, pomáhají a zajišťují služby jednotlivým výborům vnitřní i vnější politiky a tyto výzkumné jednotky, které dnes eh, pracují v úzké spolupráci s parlamentními výbory, mají za cíl eh, poskytovat mm, expertizy, které vy považujete za důležité eh, pro svoji parlamentní práci. To znamená, není to individuální, poskytování individuálních služeb jednotlivým poslancům, ale parlamentním orgánům to bylo eh, zdůvodněno rostoucí složitostí eh, činnosti a s rostoucí složitostí legislativy eh, v rámci Eh, snahy parlamentu zlepšit reaktivitu Evropského parlamentu v rámci jeho legislativní práce a proto eh, dospěl tedy parlament k závěru, že eh, jednotlivé výbory potřebují mít ke své dispozici studie a expertízy v rámci, kromě toho v rámci rozpočtu, který tedy umožňuje financovat studie, jako třeba ta, která tady byla uvedena. Studie, které jsou prováděny našimi vlastními zaměstnanci, jakož i výzkumy a výzkumné práce, které jsou objednávány u externích firm, eh, má na starosti právě každé to tematické oddělení, které pracuje eh, při eh, příslušných ředitelstvích. V našem případě se jedná o tematické eh, ředitelství B, paní Olivera, které spolupracuje velice úzce s, přímo s týmem ehm, který pomáhá jednotlivým výborům, které tady byly jmenovány pracovníci tohoto odboru jsou lidé s velmi kvalitním vzděláním, kteří dobře znají nejenom evropské politiky a celou problematiku, ale pochopitelně eh, ne, nepracují současně v, v Pasterově ústavu a podobně, takže, nás, eh, takže nám nemohou poskytnout úplně všechny ty nejnovější informace o všem, co právě bylo objeveno. Jsou to ovšem velicí odborníci na identifikaci parlamentní práce a, a vlastně slouží eh, jako podpora eh, v práce jednotlivých výborů. Oni sledují eh, činnost eh, výborů každý den a zkoumají, jakým způsobem třeba také zpracovávat informace přicházející z vnějška, tak aby mohli posloužit eh, Evropskému parlamentu a jeho výborům. Já jakožto ředitel zodpovídám především za koordinaci sekretariátu výboru, který je, jak si zajišťuje přímou asistenci vaší práci a tematickým odborem nebo tematickými odbory, které poskytují eh, tedy tu výzkumnou a expertní činnost kterou parlament potřebuje. Já bych tady jenom stručně eh, chtěl říci především novým eh, poslancům, kteří byli zvoleni v tomto roce. Eh, já bych chtěl tedy vysvětlit, že studie, ať už interní nebo externí, to je pouze nástroj, který je vám daný k dispozici a jehož užitečnost do značné míry závisí na jejich využití, na, na rozpravách a, a politickém tedy uh, užití uh, těchto studií, uh, k, tedy který mu dáte vy protože eh, jak je tyto studie sami vlastně nejsou eh, sami o sobě politické a je na vás, na vaší odpovědnosti identifikovat institucionální potřeby vašeho výboru, abyste požadovali studie takového obsahu, který bude užitečný pro vaši parlamentní činnost a současně je také jaksi v kompetenci vašeho výboru eh, institucionální využití, které vy se domníváte, že můžete potřebovat v rámci parlamentní práce. Na generálním sekretariátu eh, se zajišťuje jaksi kvalita i smluvní odpovědnost. Eh, já jakožto ředitel Kromě toho, že koordinuje činnost jednotek Eh, mám také funkci delegovaného zadavatele, to znamená, že já nakupuji vlastně studie v případech, kdy jsou zadávány externím subjektům a já eh, mám za cíl jaksi hájit zájmy eh, Evropského parlamentu z finančního hlediska. A nyní bych navrhoval paní předsedkyně předat slovo panu Gonzalo Macedo, který jménem tematického odboru podrobněji vysvětlí především, jakým způsobem se nebo na konzultantských, v konzultantských firmách, které obvykle sídlí zde v Bruselu. A významná věc, kterou byste měli vědět o naší struktuře, je ta, že máme stejnou strukturu jako sekretariát eh, kulturního výboru. To znamená, že jsme v kontaktu a zájemně se známe. Známe eh, práci výborů a pracujeme na vaše vyžádání. A pokud jde o Eh, silné stránky eh, oddělení vnitřních politik. My děláme spoustu výzkumné práce a tato práce se týká toho, co jste si vy všichni mohli přečíst a jinak eh, vychází ze zvláštních požadavků na, zák- na úrovni společenství a jsou určité požadavky, Eh, na studie, vychází se eh, z toho, co už je k dispozici. A dále je naše práce, nebo na dalším důležitým rysem je objektivita a eh, pravitelnost a pokud jde o další hlavní instituce společenství, kterými je Rada a E, komise, pro ty pracujeme taky stejně tak jako pro spoustu e, dalších e, organizací nebo jednotlivců, se kterými konzultujeme zde v Bruselu. Spolupracujeme mimo jiné s výborem pro kulturu, to znamená, že víme, jaké jakými tématy se budete zabývat v následujících měsících. Můžeme tedy plánovat, plánovat děláme zprávy o tom, na čem pracujete, například eh, dialog s univerzitami a dále eh, politické otázky. To začalo už před časem a dává nám to možnost, aby eh, komise všechno věděla včas a abyste vy dostávali eh, časné studie. Čili plánování je zcela zásadní a na koho se zaměřujeme. Pracujeme především pro výbor, ale pracujeme i pro další orgány eh, parlamentů na požádání, především pro předsedu a pro delegace. A pokud jde o rozpočet, váš rozpočet je zhruba 239 eh, nebo 240 tisíc euro, protože je byl nebo je volební rok, takže uprostřed roku bylo málo parlamentní práce, proto ten rozpočet je nízký. Jinak stávající postupy eh, zhruba 231 tisíc, to je tedy náš zhruba plán, protože nikdy se přesně neví, jak to bude. A konference eh, eh, předsedů ve Štrasburku se rozhodla alokovat nový výbor pro všechny výbory. Bude to zhruba 50 tisíc euro. Týká se to i kulturního výboru. Mám zaokrouhlená čísla, která používám. Pokud jde o vývoj rozpočtu od roku 2004 rostl. Je to tedy symbolické z 50 tisíc v roce 2005 jsme byli loni na 350 tisících a předpokládá se, že to bude taky rozpočet pro rok 2010, alespoň v přibližných číslech. Zde na této průsvice chci pouze informovat, jak pracujeme interně a externě, protože máme široký výzkum. Normálně e, děláme určité zprávy a dále, velmi krátké a dále schrnutí situace. Některé informace jsou zřejmé pro všechny poslance, ovšem, ovšem vzhledem k tomu, že tady jsou i noví, uvádíme je. Pokud jde o předkládání požadavků, tak v kulturním výboru i v jiných výborech se to dělá na koordinačních schůzích, to znamená, když nějaký poslanec má zájem o něco nebo potřebuje nějakou studii, tak přes svého koordinátora se to zahrne na pořád jednání, protože eh, konečné rozhodnutí se dělá na eh, schůzi. Některé výbory eh, mají jiný způsob žádostí o studie nebo o poznámky. Dělají to písemně, například e-mailem. Dosud ve výboru pro kulturu to nebylo nutné, ale pokud v budoucnu se taková nutnost ukáže, budeme tímto způsobem pracovat i s vámi. Takže máme, eh, toto jsou hlavní výzkumné nástroje, jsou to tedy eh, poznámky, dále studie, ty jsou nejdůležitější, dále nejrůznější pracovní doklady. A ta poznámka, eh, na rozdíl od studie, je eh, taková krátká věc, která dá, poskytuje informace o daném eh, tématu, o daném předmětu. A dále máme takzvaný workshop, to je další e, náš nástroj, je podobný slyšení, e, tam vždycky pozveme nějakého experta, aby se vyslovil k určitému tématu, ale platí tam různá pravidla a my hledáme ty experty a využíváme svého rozpočtu k tomu, abychom je našli. Máme dva typy workshopů. Jednak ty, eh, kde eh, různí lidé eh, diskutují a, a každý vnese jasno k tomu, mm, na co je odborník a pak za druhé mohou být takové ty spornější, řekněme, workshopy, kde všichni hovoří o jednom předmětu. A používáme Eh, sam, nebo, eh, takzvané fact sheets, zase pro politickou oblast. Toto je tedy eh, schnutí toho, kam by měla být naše práce zaměřena. Já zde řík a jaká by měla být. Já říkám, že by mm, naše zprávy měly být čtit, čtivé, spolehlivé a relevantní, čtivé v tom smyslu, že i když ho dělají, i když ty zprávy dělají odborníci, tak eh, je třeba si uvědomit, že si je čtou politikové, dále spolehlivé v tom smyslu, že musí obsahovat fakta, která budou eh, spolehlivá i pro politiky, kteří je použijí a relevantní v tom smyslu, že to bude něco relevantní pro váš výbor a že to nebude jenom prostě eh, cokoliv, co by se dalo zahrnout pod hlavičku eh, kultura, vzdělávání, audiovizuální média. Ta, to, že, je eh, naše, že jsou výsledky naší práce relevantní, nám usnadňuje spolupráci. A Prezentovali jsme i principy své práce, není to nic vymyšleného. Většina těchto principů je ve finančním nařízení, což je vlastně legislativa Evropské unie. My děláme výběrová řízení a samozřejmě eh, důležitá je integrita. Zde máme finanční eh, předpisy, spatří sem také obsah a kdykoliv eh, vypíšeme výběrové řízení, tak máme výbor, který hodnotí uchazeče, vyhodnocujeme různé nabídky a musíme odůvodnit svůj, toho, proč koho vybereme. Máme odpovědnost vůči výboru jako takovému, jinými slovy, chceme vás informovat, co děláme, nechceme dělat nějaký eh, samostatný výzkum, o kterém bychom um, informovali pouze jednou za rok. Náš ředitel pravidelně píše předsedkyně vašeho výboru paní Peck a informuje jí, co jsme udělali, jaké studie a tak dále. A v těch dokumentech, které dostáváte od sekretariátu, je i sekce týkající se studií a tam informujeme, kdy ty studie budou k dispozici a tak dále. Tohle to jsou příklady toho, co děláme právě teď. Zmínil jsem se o dialogu s univerzitami, je to takzvaný University Business Dialog, dále politická reforma, mládežnická politická reforma a dále eh, komunikace eh, Eh, v oblasti vysílání, implementace umluvy UNESCO a zlepšení účasti v programu Erasmus. Eh, v lednu 2009 jsme na tom začali, tedy toto bylo schváleno v lednu 2009 pro naši práci. Eh, další věc, kterou se budeme zabíjet, zabývat, je, jsou jak, jakési praktické pokyny. To je takový, mm, to jsou taková ta malá žlutá knížečka, ne ta, co ukazovala paní předsedkyně. Je to jakýsi úvod do parlamentní práce a pojednává o práci výborů v uplynulém volebním období a o tom, co ho čeká v tomto volebním období. A chtěl jsem vám ještě jenom ukázat, kde naše dokumenty naleznete a toto je intranetová stránka. Toto je internetová, protože výzkum, který děláme pro tento výbor, obvykle publikujeme na internetu, většina je veřejná. A tohle vám může být povědomé, protože to je náš eh, věstník, eh, který vydáváme měsíčně a jsou zde zveřejněny poslední studie a poznámky, kterými se zabýváme. Tady jsou kontaktní osoby eh, a děkuji vám za pozornost. Děkujeme. Ich denke, das ist eine sehr wertvolle Arbeit Domnívám se, že to je skutečně cená práce nejenom pro nové kolegyně a kolegy, ale i pro nás, kdo zde pracujeme déle, že víme, na koho se můžeme obrátit a co už je vše k dispozici. Proto se domnívám, že bychom skutečně měli využívat internet, protože se tam dá najít celá řada věcí. Ráda bych vám poděkovala za dosavadní vývoj eh, z takových nízkých čísel mnohem více, jak jsme viděli při prezentaci. Paní Triple, máte slovo, ale prosím o stručnou diskuzi. Děkuji. Ráda bych vám poděkovala za vaši prezentaci. U silných stránek píšete o tom, že jste také schopni mobilizovat eh, externí odborné informace. Dělá se to přes výběrová řízení, je to tak? Ano. A jako uzavřenou studii zde uvádíte směrnici o audiovizuálních mediálních službách. Zdá se, že je to ta studie, o které jsme zde nyní diskutovali právě a s ní jsme nebyli spokojeni. Mám procesuální otázku. Když v našem výboru vznikne zájem získat takovou studii, tak v rámci výběrového řízení je to zadáno vybraným akademikům, akademickým institucím nebo think tankům. Můžeme si na příkladu této neuspokojivé studie ukázat, jaký je postup a jak můžeme politicky působit na to, aby výsledek eh, více odpovídal tomu, oč usilujeme. Děkuji, Helgo. Na straně 23 této brožury najdeš výsledky studie, které zde dnes zazněly. Mohla bych ještě jednou vysvětlit svůj problém. Když zadáme takovou studii a její výsledek je tak skromný, jako tomu bylo dnes, ráda bych se poučila, jak je možné lépe formulovat zakázky, které se zadávají, abychom získávali použitelné studie. Děkuji. Dobrá, tak poslední otázka, aby mohl pan Olivera odpovědět. Už se někdo nehlásí? Tak prosím, dámy a pánové, máte slovo, můžete odpovědět. Děkuji, paní předsedkyně. Konkrétně, co se týče eh, externích studií nebo těch takzvaných briefing paper, eh, procedury jsou dvě. Za prvé samozřejmě vždy, jak říkal kolega, vyhlašujeme výběrová řízení a přísně respektujeme finanční nařízení, to je naše Bible. E, nicméně vždy se snažíme maximálně e, dávat e, přednost internímu výzkumu odvětví kultury uvnitř tematického dělení tvoří oba kolegové, které jste viděli, pan Macedo, který je uh, úředník a uh, madam, která je detašovaná národní expertka. Co se týče výběrových řízení, jednali se o studii u níž se odhaduje, že bude stát méně než 60 tisíc také eh, se eh, postupuje eh, tak, že my vyzveme různé výzkumné ústavy v různých členských zemích. Z pravidla je to více než 20 výzkumných ústavů. Bývají to třeba univerzitní pracoviště. Je to seznam, který my nejprve se stavíme, to znamená, my uděláme předběžné šetření, abychom zjistili, kteří výzkumníci by byli nejspíš schopni ten výzkum realizovat. U e, studií nad 60 tisíc, a to nebyl případ té dnešní studie, tak e, ty potom jsou zveřejněny ve věstníku. A dochází k tomu, že publikujeme také v věstníku rámcové smlouvy. To znamená, my vyhlásíme veřejné výběrové řízení. Mimochodem, teď se chystáme právě jedno vyhlásit, protože jedna rámcová smlouva právě končí, čili my e, budeme z, e, nyní tedy uzavírat nové rámcové smlouvy a ta studie, kterou, se kterou jste se vy dnes seznámili a kterou jste vyslechli, tu realizoval tedy smluvní dodavatel který, v rámci rámcové smlouvy, který už realizoval několik eh, studií pro váš výbor a vždy k vaší plné spokojenosti. Já musím eh, doplnit, že tato studie přesně odpovídala technickým specifikacím, které byly zadány. To znamená, byla to předběžná studie, byla to velice eh, krátká, eh, jaksi prvotní průzkumná studie a je na vás, abyste určili, jaké pokračování si přejete, jak si eh, v tomto směru realizovat. A já jsem připravena zodpovědět vaše otázky. Děkuji za pozornost. Dobře, předsedkyně, eh, jestli tomu dobře rozumím, teď my máme rozhodnout, jaká témata zadáme buď těm samým nebo jiným výzkumníkům. Ano, prosím, přesně tak. Když dovolíte, já bych to doplnila. Ano, řada studií je realizována na základě iniciativy některého z poslanců. Ale jak říkal kolega, jakmile se jedná o studii, která, nebo téma studie, které bylo schváleno na schůzi koordinátorů, pak každá studie se stává studií celého výboru. Já si to dovolím vysvětlit protože v předchozím volebním období jsme měli trošičku s tím e, problém, protože docházelo k nedorozuměním. Takže já to chci vysvětlit. Studie je vždy studií celého výboru a vždy je publikovaná. Děkuji. Předsedkyně? Paní Kanton už je u nás, takže prosím už jenom velice krátkou otázku. Děkuji, já jenom stručně. Já bych chtěla poděkovat Eh, lidem z toho oddělení B za jejich práci. A já si myslím, že to v podstatě není kritika, co se týče té studie produkt placementu, ale vzhledem ke kontextu, eh, vzhledem k tomu, že ta směrnice zatím nebyla transponovaná ve všech zemích, tak já nevím, jak si můžeme představovat, že nám zjistí o moc víc, eh, protože vzhledem k, zatím ono je to užitečné proto, abychom věděli, jakým směrem směrem ubírat své myšlenky, ale vzhledem k tomu kontextu si myslím, že to bylo naprosto odpovídající ta studie. Euh, euh, Já jsem chtěl jenom eh, říci pár věcí. Za minulého eh, volebního období, kdy jsem postupně předsedal dvěma výborům, tak jsem si z toho zapamatoval. Za prvé, že tematický odbor je velice užitečný. Je opravdu užitečný, ovšem za určité podmínky. A tady jsme právě viděli ten špatný případ, příklad. A to tehdy, kdy poslanci a především koordinátoři musí přesně vědět, na jakou otázku se chtějí soustředit. Já vlastně ani nerozumím, jaký smysl mělo to, co nám bylo prezentováno. Ne, že by ta studie byla špatná, ale ta otázka byla špatně položená. Pokud chceme studovat dopad e, umístěných výrobků do e, hraných filmů, pak by měli lékaři a odborníci, kteří to sledují, ti by měli, těch bychom se měli ptát, protože ekonomicky konec konců to víme od nepaměti, že produkty umístěné do filmu představují jaksi přínos, ekonomický přínos navíc. Ono to jaksi nepodkopává reklamu. Když si to přečteme o tom vážné studie, tak to víme, ale mnozí jste tu položili správnou otázku, kterou bychom měli položit tematickému odboru Především ale se zaměřením se na nové země, kde se používá ten produkt placement. A tam je dobré vidět třeba, hlavně třeba mezi pediatry, zeptat se odborných lékařů, jaké tam jsou dopady. A, ale ten odbor, tematický odbor bude užitečný, když my budeme vědět, co chceme. Děkuji za vyjasnění. My se vynasnažíme klást správné otázky a potom jistě nebo možná dostaneme ve správnou chvíli správné odpovědi. Děkuji tedy tomuto oddělení. Doufám, že spolupracujeme dobře, že vám pokládáme vhodné otázky a vy naleznete vhodné odborníky pro to, aby nám poskytli potřebné odpovědi. Tím se dostáváme k příštímu tématu pořadu jednání. Vítám paní Odil Kantan generální ředitelku generálního ředitelství pro vzdělávání a kulturu Evropské komise. Vlastně je to nejdůležitější osoba po komisaři, nebo možná je i důležitější než on, těžko říci. Komisaře už zde nemáme, dostane nástupce, paní Odil Kantán je zde mezi námi a já bych jí chtěla poděkovat protože to, co jsme zažili minulý týden ve Flaže, předávání Evropské ceny za literaturu, zorganizovalo velkou měrou právě toto generální ředitelství, je to velkou měrou také její zásluha, byla to skutečně skvělá věc a my budeme i se zájmem sledovat další kroky vašeho generálního ředitelství. Požádali bych vás, paní Kantan, abyste se ohledla trochu do minulosti, ale také nám nabídla výhled do budoucnosti a práce vašeho generálního ředitelství. Děkuji, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A děkuji za vaše vlídná slova. Chtěla bych velice poděkovat také za pozvání sem do tohoto výboru. Domnívám se, že spolupráce mezi komisí, komisařem a jeho eh, odbory a vaším výborem v minulosti prokázali, jak je ta spolupráce plodná. A já eh, upřímně doufám, že budeme moci pokračovat a posilovat tuto spolupráci. V tomto kontextu mm, mě těší dvě věci. Za prvé, k našemu setkání dochází eh, krátce po vyhlášení výsledku referenda v Irsku, tedy pokud by se situace pozitivně vyvíjela, především mám na mysli naše české ptele, potom bychom pro vás výbor eh, měli jakési posílení celé řady E, akcí a činností. Týkalo by se to především dvou témat a je to e, účast mládeže na demokratickém životě Unie a za druhé složitá a komplexní tématika e, tělesné výchovy. To znamená, že by poprvé vlastně i v sportovní oblasti existovaly kompetence Evropské unie. Abych reagovala na to, co jste říkala, já se soustředím na tři témata. Za prvé to jsou hlavní etapy ukončené a, a běžící eh, nebo eh, existující etapy týkající se vědomostního trojuhelníku. Dále pak bych se zmínila o úspěších, kterých bylo dosaženo v oblasti hlavních projektů a témat roku 2009. A na závěr bych řekla pár slov o eh, tématech Mm, která nás čekají. Co se týče vědomostního trojuhelníku, já eh, se soustředím tedy na ta tři témata. První téma Velice důležité to bylo přijetí nového strategického rámce pro spolupráci v oblasti vzdělávání a školství, eh, k čemuž došlo za českého předsednictví a tam zcela jasně je eh, školství a vzdělávání eh, jaksi ústředním tématem Lisabonské strategie a umožňuje to připravit si úvahy týkající se Lisabonské položky 2010, protože ta strategie byla přijatá, strategie pro školství a vzdělávání do roku 2020 se třemi hlavními prioritami. První priorita je kvalita a efektivnost, to je ta eh, excelence eh, politiky vzdělávání. Druhá politika je rovnost a občanství, to je ten aspekt role vzdělávání v rámci sociální koheze. A třetí téma, takové novější, eh, v rámci úvah o budoucnosti vzdělávání, to jsou inovace a kreativita s tím, že letošní rok je Evropským rokem inovací a kreativity. A role školských vzdělávacích systémů, eh, které mají eh, zajistit ino, více inovací eh, v Evropě, to je naprosto klíčové. A stále v kontextu celoživotního vzdělávání je kladen velký důraz na mobilitu. To znamená nejenom na ty programy, ke kterým se ještě vrátím, ale na politiku mobility, která má být jaksi posílena a, a důraz je kladený na eh, jaksi zaměstnatelnost, což je velice důležité pro naše vzdělávací systémy. Tento nový rámec, který je náročnější a měl by tím pádem také přinést lepší výsledky než rámec, který končí v roce 2010, přizpůsobili jsme ty své benchmarky, ty své, mm, ta svá měřítka, tak abychom měli benchmarky i v oblasti mobility, i v oblasti zaměstnatelnosti z pohledu školství a vzdělávání a domníváme se, že by bylo také dobré mít pravidelný dialog s parlamentem o realizaci a aplikaci toho rámce spolupráce s členskými zeměmi v v tomto kontextu, ale domnívám se totiž, že vaše nápady a, a vaše názory by mohly být velmi prospěšné pro to, abychom zaznamenali pokroky v tomto směru. To je tedy taková, takový ten první, první pokrok, kterého jsme dosáhli v oblasti vzdělávání a školství za rok 2009. Další významné téma je dialog mezi univerzitami a podniky. V rámci těch studií jsem tady zaslechla, že to je oblast, kde je možné spolupracovat. Komise zahájila, nastartovala tedy trvalé fórum dialogu mezi univerzitami a podniky. Jedná se tam hlavně o dvě, tři e, velká témata. Jedná se o kurikula, mm, formy e, partnerství a řízení, což jsou velice složité e, problematiky a e, vazba mezi novými kompetencemi pro nová pracovní místa. A na tomto základě komise e, přijala e, vydala sdělení, kde se především jedná o rozšíření spolupráce na základě požadavků podniků, tu spolupráci rozšířit i nad rámec univerzit, soustředit se i na školy a například jeden z vašich oblíbených programů paní předsedkyně Comenius, hlavně Comenius Regio, to je jedna z možností, eh, jak, jak si zajistit platformu tomuto typu spolupráce a my bychom chtěli právě pokračovat v dialogu tímto směrem. Třetí věc, na kterou se Eh, kde je tedy kompetentní výbor ITRE, ale vy jste se, paní předsedkyně, také touto problematikou hodně zabývala. To je vytvoření Evropského technologického institutu. To bylo předmětem rozsáhlých diskusí v průběhu roku 2008 a začátku roku 2009. A to tedy není eh, jaksi eh, už vstupuje do mm, té mm, finální fáze, kdy nyní dochází vlastně k výběru prvních společenství, vědomostních společenství, která budou činit eh, první návrhy eh, v, k otázce eh, klimatických změn, trvale udržitelné energetiky a informačních technologií právě byl jmenovaný ředitel, takže tímto způsobem se vlastně ten institut postupně stane zcela nezávislým. Takže v tom vědomostním trojuhelníku, kde tradičně, když se hovoří o vědomostním trojuhelníku, obvykle se končívá vědou a výzkumem, tady jaksi školství více než v minulosti Eh, jak si pros, se prosazuje v plném rozsahu a to je právě patrné v rámci Evropského institutu pro inovace a technologie, kde je velký důraz skladený právě na vzdělávání a školství. Druhé téma, eh, o němž jsem tady chtěla hovořit, z tady perspektiv, to je vývoj, ke kterému došlo v roce 2009. Jak jistě víte, měli jsme ten balíček komitologie a ten umožnil reagovat na eh, jednu potřebu parlamentu, potřebu zjednodušení procedur v rámci řízení programů, které moje generální ředitelství řídí, těch pěti programů, a hlavně zajistit jaksi zkrácení lhůt pro poskytování eh, protože to je velmi důležité hlavně pro malé instituce a eh, v rámci eh, generálního ředitelství pro školství a vzdělávání a informační společnosti eh, velice aktivně se zapojili tak, aby se zajistilo to zjednodušení. Řada z vás, vy, paní předsedkyně, jste se to účastnila a pokud by váš výbor chtěl se setkat s touto agenturou, myslím, že by to bylo dobré vidět, eh, jakých pokroků bylo dosaženo. Eh, tam eh, hodně se zlepšila transparentnost výběru a těch programů a tak dále. Co se týče vzdělávání a školství v roce 2009 za prvé eh, jsme se soustředili na externí dimenzi eh, mimoevropské spolupráce v rámci programu Erasmus Mundus 2, eh, což jsme realizovali ve spolurozhodování s vámi a s podporou parlamentu a od únoru 2009 Eh, program, který eh, zlepšuje viditelnost a lákavost evropského vysokého školství eh, mimo Evropu. To znamená, konstatujeme i více než v minulosti, že máme jaksi instituce excelentní instituce a na základě toho jsme navázali politický dialog s Čínou, Indií, Spojenými státy se, se sejdeme za dva dny, s Austrálií, s Brazílií, s Mexikem. Eh, to znamená, ta atraktivnost vysokého školství v Evropě se takto jaksi prosazuje ve světě. Dále pak je to ehm, Comenius Regio, to je vaše iniciativa, 450 50 regionů zažádalo o financování, více než polovina těchto žádostí zřejmě bude vybrána a komise na konci roku uveřejní soubor nejzajímavějších projektů. A tato iniciativa byla velice eh, jaksi srdečně eh, uvítaná regiony i všemi zapojenými eh, a aktéry. Na, chtěla bych připomenout ehm, Erasmus pro učně, což je Eh, forma zapojení eh, učňů do programu Leonardo a současně to zajišťuje eh, novou dimenzi mobility učňů. Evropský rok inovací a kreativity. To je, myslím, velký úspěch. Opakovaně tady bylo řečeno, i předseda Barozo to říkal na Fóru kultury, že to je jeden z těch úspěchů Především je tu silná vazba mezi inovací, kreativitou, podnikovým světem a kulturním světem. Prostě to jsou dva světy, které nejsou e, oddělené od sebe. Dochází k inovacím v kultuře i v biznisu a ta e, interakce je důležitá. A 23 velvyslanců, které máme v rámci tohoto evropského e, roku, je místo předseda Microsoftu a další, společně předloží předsedovi komise v únoru, v, pardon, v listopadu manifest, takzvaný manifest inovace a kreativity v Evropě a budeme mít potom závěrečnou konferenci toho roku inovací ve Štokholmu a parlament bude jistě také zastoupen a tímto bychom mohli vytvořit základy dlouhodobější politiky. Co se týče kultury, rok 2009 byl velmi důležitý, já nebudu zacházet do podrobností otázky mnohojazyčnosti, o tom bude hovořit zítra komisař Orbán, ale zaměřím se především na kulturu. Vy jste, paní předsedkyně, říkala, že fórum, které se konalo minulý týden ve Flaše, bylo užitečné. Ano, tady došlo k významné mobilizaci evropského kulturního světa, který na jednu stranu uznal, že došlo k obrovskému pokroku v oblasti kultury, že v oblasti kulturní politiky existuje evropská politická agenda. Ovšem ještě je potřeba učinit další pokroky pro to, aby kultura byla v centru zájmu a ekonomického zájmu. A e, zahájení udělování Evropské ceny pro literaturu, to je dobrý příklad viditelnosti kulturního odvětví. Hmm, par excellence a, e, mla, a mladí talenti, kteří získají e, takovou cenu, skutečně, e, jak si se jim dostalo velikého uznání, uznání jejich kvality budeme, připravujeme dvě iniciativy v oblasti kultury. Obě jsou spojené s významnými aspekty kultury kultury jakožto motor rozmanitosti a evropské jednoty, duše Evropy, jak, jak říká to združení, které se tím zabývá. A to na začátku příštího roku budeme mít návrh eh, Evropské komise ohledně značky, kultu, evropské kulturní značky. Evropský parlament toho myšlenku hodně podporoval v roce 2007 a teď tedy by měla vzniknout ta evropská kulturní značka. Ono to bude podobné jako ten princip eh, Evropské kulturní město, to znamená taková, takový symbol, který eh, by umožnil evropským občanům identifikovat takový ten výkvět evropské kultury. A druhý aspekt, kde kultura je motorem ekonomiky, to znamená kreativita na základě studie, kterou jsme dělali, 2,6 eh, HDP je spojeno s kulturními a tvůrčími odvětvími. Máme zelenou knihu o potenciálu eh, kulturních a kreativních odvětví, který bychom chtěli předložit příští rok a to má přímou vazbu na kulturu a kulturní odvětví eh, spolu se strategií růstu a zaměstnanosti. A tady já bych si dovolila eh, zmínit, co říkal Wim Wenders na konci fóra Kultura je motorem kontinentu a kolektivně evropským institucím dává eh, co potřebují pro rozvoj toho kulturního aspektu. Čili v roce 2010 bychom měli společně pracovat na tom společném evropském, eh, evropské značce evropského dědictví. A nyní bych přišla do angličtiny. Společné výzvy pro budoucnost. První, ta se týká mládeže, mládeže zaměřené, strategie zaměřené na mládež. Rok 2009 je velmi důležitý pro spolupráci mládeže a komise se rozhodla zabývat se věcmi, eh, které jsou nejdůležitější pro mládež, jde především o jejich zaměstnanost a zároveň se budeme zabývat vzděláváním, kreativitou, podnikavostí, eh, mlád, eh, zdravotnictvím, dopravou a dobrovolnickou činností. A toto byl dlouhý konzultační proces, nejenom politici, ale rovněž mla, výzkumníci, mládežnické organizace, organizace eh, se byli konzultováni a vy jste organizovali slyšení v Evropském parlamentu eh, v únoru 2009 a to byla velmi to důležitá, to byl velmi důležitý příspěvek k přípravě nové strategie. A nyní hledáme stanoviska a rada by měla přijmout tuto strategii na svém příštím zasedání v listopadu. Jedním z nejdůležitějších nástrojů té mládežnické strategie je dialog s mladými lidmi a jsme v procesu rozhodování o časovém rámci, o tom, kdy se uskuteční eh, týden evropské mládeže a specifická role, kterou mládež bude hrát ve strukturovaném dialogu s mladými lidmi, především pokud jde o další eh, partnerství a eh, zaměstnanost. Chceme s vámi budovat lepší partnerství, protože vy jste klíčoví, byli jste klíčoví v roce 2008 pro konání eh, Evropského týdne mládeže, takže počítáme s vaší podporou a budeme vás kontaktovat pro přípravu. A dále mobilita. Eh, komise přijala zelenou knihu o přeshraniční mobilitě mladých lidí. Vychází z eh, ze závěru rady a francouzského předsednictví, kde se říká, že mobilita má být pravidlem a nikoliv výjimkou a mladí lidé mají mít příležitost jít do zahraničí studovat. Erasmus je nejznámější program v tomto smyslu a také dělat dobrovolnou práci nejrůznější mládežnické služby, které jsou v akčním programu. Takže jsme vydali tuto zelenou knihu, protože chceme vidět, jak zvýšit příležitosti, aby se zlepšila mobilita mladých lidí. Je zde také otázka občanství a eh, otázka konkurence. My totiž chceme, aby všichni mladí lidé měli příležitost tedy někam jet, zabývat se kulturou, mm, podnik, eh, eh, podnikovými záležitostmi a tak dále a proto chceme podporovat mobilitu. V červnu 2009 tedy byla vydaná tato zelená kniha. Využili jsme příst toho, co, čím přispěli různé zainteresované skupiny a e, předseda Barroso vám předložil hlavní směry a ty se právě toho týkají. Je tam myšlenka velkých politických iniciativ, jak tedy eh, vhodně přistoupit k mladým lidem, aby mladí lidé měli příležitost. My si uvědomujeme, že v kontextu Boloně ministři mají cíl 20 mobilních studentů do roku 2020. A na závěr bych se chtěla zabývat tím, co eh, čím se zabývá především parlament a je to Evropský rok dobrovolnické činnosti v roce 2000 činnosti. V červnu eh, Eh, nebo komise nabrala v červnu, že v roku 2001 bude evropským eh, rokem dobrovolnické, 2011, pardon, bude rokem dobrovolnické činnosti a že se tedy budeme zaměřovat v tomto smyslu nejenom na mládež, ale na, na veškeré věkové skupiny obyvatel nejenom na mladé. A ten návrh vychází z analýzy eh, potenci, potenciálu v Evropě a vycházíme ze zprávy v rok, z roku 2008 týkající se dobrovolnictví a sociálního soudržnosti. Takže tento rok je Eh, jakýmsi právním základem pro rozhodnutí. A tato aktivita je pro nás důležitá s odkazem na článek 5 který eh, vlastně se stane rozhodnutím jako společ, základem společné práce na rozhodnutí. A jsem velmi ráda, že rada změřuje eh, k politické dohodě, tomu eh, to tématu, protože pokud to chceme tento rok mít v roce 2011, tak už opravdu jsme včera měli začít, protože je to dlouhý proces. A chci tedy eh, na závěr říci, že rok 2009 byl důležitý nejenom z politického hlediska pro Evropský parlament s ohledem na komisi, na referendum, ale rovněž že to byl rok velmi aktivní a pozitivní pro činnost vašeho výboru a rok 2010 eh, bude pro naše občany velmi náročný, pokud jde o eh, zaměstnanost, o občanství jako takové a jsme přesvědčeni, že společně se nám podaří dosáhnout pokroku v oblasti konkurence schopnosti, eh, nadšení pro Evropu, pro kulturu občanské společnosti oblasti. Děkuji vám, paní předsedkyně, a jsem připravena reagovat na vaše dotazy či na vaši kritiku. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Kalta. Byla to velice obsáhlá prezentace a já doufám, že se budeme výdat častěji, abychom mohli také zajít do detailů, ale já bych nyní dala slovo kolegům a kolegyním, kteří se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 Děkuji paní předsedkyně a děkuji paní generální tajemnici za výklad, který byl opravdu obsáhlý. Především pokud jde o kulturní téma, bych vám chtěl položit několik otázek týkajících se té, znač, té značky Seradel Europe. To se mi zdá velmi zajímavé jaký je rozdíl mezi touto značkou a mezi značkou, kterou uděluje UNESCO eh, jako eh, dědic, kulturní dědictví lidstva. Myslím si, že je také velmi důležité dělat významnou politiku komunikace, aby eh, tato místa nebo tyto hodnosti, co budou mít evropskou značku, lidé poznali. Je to důležité pro turistiku a je to důležité pro ekonomický rozvoj. A zajímalo by mě tedy, jak se tyto značky, eh, jak se těchto značek dosáhne. Předpokládám, že to eh, se nebude dělat nějaká suma států, že to bude přecházet určitým filtrem, například v parlamentu, a že se budou muset splnit splnit určité požadavky. A v rámci této první otázky myslím, že evropská kultura musí být velvyslancem kultury v celém světě. Myslím si, že není žádný jiný kontinent, který by eh, byl lepší než my, pokud jde o kulturu. A my tuto značku, tuto evropskou kulturu musíme propagovat na celém světě, protože je to pro nás i ekonomická hodnota a hovořilo se o Erasmu a o učních. Vytvoření programu Erasmus pro tvůrčí mladé lidi, kteří by tak mohli sdílet své tvůrčí zkušenosti v různých členských státech, tak jak teď tu příležitost mají studenti. Myslím si, že by to bylo užitečné a že tito mladé by mohli získat spoustu zkušeností v různých zemích, v různých jiných oblastech kultury. Hovořili se také o mobilitě mladých lidí a myslím, že je důležitá mobilita tvůrců, protože jsou lidé, kteří třeba hrají v orchestru, cestují z místa na místo po Evropě, ale fakt je, že jsou problémy, jako je sociální zabezpečení, sociální otázky obecně. A dál si myslím, že by bylo velmi zajímavé a doufáme, že brzy bude schválena Lisabonská smlouva, tak hovořit o nových přínosech a nových eh, kompetencích, které bude mít v tomto smyslu Evropský parlament. Děkuji, pan Kavada. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně. Chtěl bych říci, že mi bylo potěšením vyslechnout paní Kata, když hovořila o perspektivních analýzách, tedy perspektiv těchto měsíců i hodnocení uplynulé činnosti. Domnívám se, že kolegové z parlamentu eh, by, musí vysvětlit evropským politickým strukturám, že kultura by měla dostat přednost eh, před a ne za, před celou řadou diplomatických, ekonomických a jiných kroků. Já vím, že eh, evropské smlouvy nám v tom moc nepomáhají, ale když se podíváme na Lisabonskou smlouvu, ta eh, jak si otevírá řadu sympatických možností a mm, myslím, paní Kanton, že vás budeme potřebovat proto, abyste definovala ten tvůrčí rámec a můžete se spolehnout na řadu z nás, eh, že vyvinou příslušný politický tlak, aby eh, to přineslo ovoce. A konečně bych chtěl říct, že skutečně konstatujeme, že když není kultura v ústředním bodem budování Evropy, pak vidíme, jak jsou ty politiky suché. Já jsem byl během tohoto víkendu v Irsku, tak jako jistě řada kolegů, abych viděl, jak vypadají ty tři dny referenda. A bylo velmi zajímavé, jak kulturní irská zvláštnost, specifikum, eh, které bylo hodně zdůrazněno v rámci toho referenda, jak to bylo um, přínosné pro naší vlastní ne, kulturní specifičnost na kontinentu. Prostě tito lidé přinesli něco nového a originálního z hlediska kulturního nám Evropě. A paralelně s Lisabonskou smlouvou eh, bychom vítali, eh, jak si, aby proběhlo více veřejných slyšení, tak jak tomu bylo třeba v únoru nebo březnu 2009, protože umělce není dost slyšet v evropských politických kruzích. E, bylo tomu tak e, na fóru, to bylo dobře, ale myslím si, že e, umělci by měli mít lepší místo, aby je bylo lépe slyšet v rámci rozhodování o politických věcech. Děkuji. Paní Frhein. Děkuji. Děkuji vám za ten rozsáhlý výhled, co se týče činnosti v příštích letech co bylo zajímavé a také bylo vyzdviženo, bylo vzdělávání mladých lidí, hlavně jejich odborná příprava a posílení jejich kompetencí u učňů. Často se potrhává tento aspekt u studentů a lidí s akademických vzdělání, kteří jsou ochotní účastnit se těchto programů. Ovšem například učňovské programy tam ještě existují určité zábrany a lidi, eh, učni mají problém získávat evropskou kompetenci. A bylo by vhodné, aby toto úsilí, které tomuto tématu věnováno, existovalo i v budoucnu, protože si myslím, že to je právě v oblasti učňovského školství významná věc. A když hovoříme o přeshraniční kultuře a přeshraniční práci. Musíme se podívat na různé standardy vzdělávání nejenom na akademické úvodni, ale, úrovni, ale i učňovského školství. Paní předsedkyně, já bych měla dvě otázky. Hovořila jste o souvislosti mezi eko, světem ekonomiky a univerzit a mluvili jste o studijních plánech, téma kurikul, Eh, hovoří se často o subsidiaritě, že se nás to tedy vlastně netýká. Jak se vám tedy daří zde působit, když zde vlastně působit nesmíte? To byla teda tedy první otázka. A druhá otázka, program Comenius Regio, které je z části také mým dítětem, proto by mě zajímalo, jestli můžete uvést jeden nebo dva příklady, jak působí tento program Comenius Regio, protože jste říkala, že se setkává s pozitivním ohlasem. A třetí otázka by byla taková prozba. Vy jste v minulých letech iniciovala celou řadu věcí v oblasti vzdělávání a školství. Co všechno přišlo z řad komise, aniž bychom k tomu měli kompetence, co se týče například doporučení ke vzdělávání učitelů, kvalifikační rámce a další. Nakolik si dovedete představit, že otázka učňovství a učitelů by byla téma, na které byste se zaměřili více a podtrhli z evropského hlediska, že i to je téma, které je stejně důležité, minimálně stejně důležité jako eh, výzkum, protože učňovství bychom, tomu bychom se neměli chovat tak masežsky. To byly tedy tři otázky, které jsem vám chtěla položit a na které bych ráda slyšela odpovědi. A ještě bych tady napřed dala slovo vám, abyste mohla reagovat a potom další kolegové, kteří se přihlásili, půjdou na, přijdou na řadu po vás. Prosím, máte slovo. Tak, merci beaucoup. Dobře, děkuji, paní předsedkyně. Takže um, vezmu ty otázky a komentáře postupně. Co se týče evropské značky, za prvé, Španělsko, vaše země, žádá abychom se pokusili prosadit eh, tuto značku za španělského předsednictví, protože v Španělsku spolu s Francií a Maďarskem byly zeměmi, které jaksi nastartovaly tu značku, která se pak stala tedy mezivládní. Uh, Problém přidané hodnoty evropské značky v porovnání se značkou UNESCO byla předmětem dlouhých jednání v rámci rady a hlavní kritérium v tomto kontextu, my pak uvidíme, jaký bude formální návrh komise a, a rozhodnutí ze strany eh, rady i vás, ale eh, šlo o to, že to má být úzce spjato s evropskými dějinami a s evropskou prudkým vývojem. Já uvedu dva velmi rozdílné příklady dvou zemí, které v stávajícím kontextu mezivládní značky vytipovaly značky, které jsou velmi odlišné od značky UNESCO, to je Polsko a loděnice v Gdaňsku, to je není nic už je spojené s dějiny, dějinami Evropy, a Francie a Cluny, což jsou uh, historické symboly spojené s evropskou politickým vývojem a v případě Francie se jedná o poutní klášter a v případě Polska je to zase politický symbol. Čili to jsou takové věci, kde ty jednotlivé země mohou vlastně takto identifikovat to, co je typické pro evropský vývoj. A kdo bude mm, určovat kritéria, budete to vy a rada na základě návrhu e, komise. A já očekávám poměrně složitá jednání, protože členské státy mají poměrně poměrně odlišné názory na to, jak by, jakou roli by která země mohla sehrát. Co se týče programu Erasmus pro mladé tvůrce a pro učně, Erasmus je nosné téma Erasmy kvetly ve všech oblastech. Byl Erasmus pro podnikatele, hovořilo se i o Erasmu pro vojáky. Prostě Erasmus to je nosná značka principu mobility. A skutečně mladí tvůrci si myslím, to je významná skupina v tomto kontextu. A pilotní akce, kterou eh, eh, parlament za předchozího volebního období eh, přijal, to nám umožní identifikovat pro o umělce obecně, tedy ty možnosti, eh, možnosti mobility samozřejmě, ale víme, eh, že tam jsou překážky jak z hlediska sociálního zabezpečení a je to složitější, když eh, mají statut osob samostatně nezávisle, samostatně výdělečně činných, čili to je také tedy téma, které budeme ještě analyzovat. Co se týče komentářů pana Kavada, předseda Barozo to říkal při udělení ceny za literaturu, že prostě kultura e, přesahuje ekonomiku, přestože ekonomika je stěžení a ta naše výzva, a to bylo jedno z hlavních témat fóra, e, ta výzva je jaksi takzvaný mainstreaming kultury, to znamená zajistit, aby kultura eh, byla eh, vzata v úvahu v rámci jiných dalších politik, včetně ekonomických politik Unie. A platí také, že kultura to je to, co lidi nadchne spíš než vnitřní trh nebo pravidla hospodářské soutěže, jakkoliv jsou důležité a stěžení. Takže tady ta stránka, eh, ten aspekt mobilizace občanů, to je jedním z aspektů fóra a, a, a byl částečně dosažen. A navíc problém je, že eh, ono ty umělce jako takové není vidět. Je vidět jaksi kulturní svět, občanskou společnost, ty velké kulturní struktury a jsem tam nějakého významného umělce, eh, třeba kteří se účastnili fora, ale slyšet hlas umělců to je, myslím, jedna z velkých výzev pro budoucnost. A samozřejmě kulturní rozmanitost, diverzita, jak tady bylo zmíněno Irsko a umluva UNESCO o kulturní rozmanitosti, to je významná eh, evropská výzva, protože vlastně Evropa je nositelem eh, Eh, té, eh, tohoto, té výzvy a té dohody v rámci UNESCO, který je jejím nositelem uvnitř i vně eh, v rámci tedy kontaktů s dalšími zeměmi z karibské oblasti, Pacifiku, Afriky a podobně. To je právě dobrý příklad. Tato umluva Eh, musí žít v rámci evropských politik, v rámci národních politik i v rámci mezinárodních politik, protože to je skutečné srdce Evropy. Co se týče mobility a odborného vzdělávání, ano, ono tam je těžké získat dostatek statistik, ale konstatujeme, že eh, tato mobilita Eh, je slabší než mezi univerzitami, ale existuje celá řada evropských nástrojů, takzvaný soft law, máme evropský rámec kvalifikací, který umožňuje zajistit transparentnost kvalifikací především v oblasti uh, učňovského školství uh, a v, loňském roce uh, byly přijaty takzvané takzvaný transfer eh, úvěru a, a zajištění kvality v rámci odborného školství, což jsou dva nástroje, které zajišťují na jedné straně eh, kredit toho odborného školství z pohledu nových eh, zaměstnavatelů a za druhé to by mělo umožnit přenést kredity získané, pardon, tedy ne úvěry, ale kredity v rámci odborného školství získaného v jiné zemi. A v oblasti i vzdělávání dospělých například v rámci přizpůsobování se pracovnímu trhu. To by mělo patřit mezi naše priority. A vaše otázka paní předsedkyně, subsidiarita, ano, to je jasné. Když je řeč o kurikulech, nejde o Unii, jde o podniky a univerzity společně, které společně diskutují o e, náplně výuky, o kurikulech e, na vlastních fórech a tyto dva světy, které se jaksi a priori nemusí eh, spolu, eh, musí ovšem spolupracovat. A v tom je to podstatné, protože ono, když se hovoří o vědomostním trojuhelníku, často se zapomíná na eh, vzdělávání. I v komisi k tomu dochází. Občas se eh, zapomíná, hovoří se o trojuhelníku, vědomostním trojuhelníku, končí se vědou a výzkumem, ale zapomíná se na školství. Ale výzkum bez dobrého vzdělání, to je těžké a inovace taky. Takže jestliže je vzdělání eh, eh, více zdůrazněno, to je stěžení. A to je třeba Evropský technologický institut. Já si totiž myslím, že pokud eh, společenství vědomostí a inovací odráží dobře tyto skutečnosti, a to bylo klíčové vlastně v tom výběrovém řízení, tam je skutečně vzdělání klíčem. A v tomto kontextu na neformální radě, které došlo ve Švédsku, tam je klíčová rola vyučujících a mobility vyučujících. To patří mezi klíčové faktory otevřenosti, občanství a od otevřenosti e, vyučujících. A při našich úvahách o realizaci programů, jako třeba Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, to jsou programy, které obsahují složky mobility vyučujících a lektorů, tak to jsou úvahy pro budoucnost. Je třeba využít toho, že mnoho eh, učitelů vlastně jsou produktem baby boomu a dojde k, eh, k výměně generací eh, mezi vyučujícími a zřejmě teď je příležitost, jak si posunout se dál v oblasti mobility a to je součástí toho vlastního programu. Ovšem, jsou to možná úvahy předběžné, ale jedná se také o budoucí finanční perspektivy a o to, zda mobilita vyučujících by neměla být podporovanější. Je to jaksi silná, silná mm, výzva eh, ministrů školství. Takže tolik na eh, položené otázky. Děkuji. Jo. Oh, pardon. Madame Ještě Comenius Regio. Jo, promiňte, to je, to byla politická chyba z mé strany. Ano, Comenius Regio. Je příliš brzy to posuzovat, protože zatím jsme ve fázi selekce, ale konstatujeme jaksi značnou mobilizaci, to je dobré. Přestože je to trošku složité, jak víte, Comenius Regio e, e, přes 450 struktur se přihlásilo a jsou to velice rozdílní partneři, takže já už to hodnotím takže za prvé eh, je zájem, ty návrhy jsou kvalitní a i přesto, jak je to složité, je veliký zájem. Veliký zájem ze strany rozmanitých struktur. Pokud by se podařilo jich aspoň polovinu, polovinu těch návrhů přijmout, tak se domnívám, že zhruba 200 projektů to už bude dobrý podklad pro hodnocení dalšího vývoje. Ještě bych dodala, paní předsedkyně, když hovoříme o programu Comenius, individuální mobilita je také eh, předmětem řady akcí a velká většina členských států na to reagovala pozitivně na tu individuální mobilitu v rámci programu Comenius. Rozvoj eh, programu Comenius je skutečně eh, moc důležitý. Merci, Madame Quentin. Maintenant, j'ai encore... Děkuji, paní Quentin. Ještě tady mám přihlášené tři eh, poslance, paní Bednaratu, pan Cver a paní Kuria. Ještě paní Kosta a tam pořádně nevidím ještě jedna dáma. Dobře, je to všechno? Dobře. Takže pan. Další paní poslankyně. Um, děkuji, paní ředitelko. Vaše vystoupení mě velmi zaujalo a chci se zeptat. Souhlasím s tím, že kultura má být jaksi ústředním vodem Evropy a se zájmem konstatuji e, toto zaměření. Ale chtěla bych se zeptat, jakým způsobem kulturní politika, nebo jako jakým způsobem evropská politika s kulturou ve středu e, zájmu e, Eh, jak se vyhnout tomu, aby to nebylo považováno za kolonizaci eh, prostřednictvím kultury. Eh, hovoříte o dějinách Evropy. Dějiny Afriky jsou hodně spojené s Afrikou, s Magrebem. A jakým způsobem orientace, které jste tady uvedla, o, jak si zapracovávají tuto dimenzi? A jakým způsobem třeba ústní kultura v rámci ústní tradice která je ehm, velmi rozšířená a, a jaksi v písemné formě neexistuje, jak bude ehm, do, eh, jaksi vzata v úvahu. Děkuji. Okay. Mr. Mm, mm. Cver. Hvala za besedo in priložnost, gospa predsednica, da spregovorim in tudi, da se tudi zahvalim gospe Quint. Ja, Děkuji, děkuji také paní generální ředitelce Kanta za zajímavou prezentaci a dobré odpovědi na naše otázky. Celému týmu, který jste v minulých letech pracoval, bych chtěl poděkovat, protože jsem sledoval jejich práci a ty takzvané měkké politiky, to znamená vzdělávání, školství a sport – jsou témata, která posílila v rámci Evropské unie a dostalo se jim větší role. Hovořila jste o kurikulu a o tom, zda je možné v Evropě kurikala úže ji propojit, propojit více vzdělávací systémy. Dovolte mi vyjádřit zde jednu myšlenku. V posledních letech bylo rozhodnuto o významných mechanismech vzdělávání v Evropě Evropě loni na jaře během slovinského předsednictví. To byl evropský rámec kvalifikací, potom systém kreditů, systém klíčových kompetencí. To znamená, že existují určité mechanismy, existují určité formy, které garantují, že se evropské vzdělávací systémy v sobě navzájem přibližují. Není nezbytně nutné, abychom vyučovali stejně, abychom měli stejná kurikula. Důležité je být otevřený a mít mechanismy pro spolupráci a koordinaci. A myslím si, že tímto způsobem lze posílit společné jádro, aniž by to ubíralo kulturní rozmanitosti. My si přejeme určité společné jádro, které více a dále posílí evropskou dimenzi ve smyslu evropských hodnot a nebo dovodností, které musí být srovnatelné proto, abychom mohli vytvořit společný evropský prostor i společný evropský hospodářský prostor. Když hovoříme o zrůstajícím významu kultury a vzdělávání, tak bych si přál, aby komise a, a také my zaznamenali více úspěchů. A to eh, při rozhodování o rozpočtu pro vzdělávání. Letos jsme tak úspěšní nebyli. Doufám, že do budoucna se to změní k lepšímu. Děkuji. Děkuji, pan Skuria. <clears throat> Děkuji, paní eh, eh, předsedkyně, chtěl bych eh, pochválit zprávu, protože se hovořilo nejenom ve vztahu k našemu výboru, ale ve vztahu k celému parlamentu. A hovořilo se o akcích, které by Evropa měla spustit. A k tomuto tématu chtěl bych se zabývat hlouběji především významem, které přikládáte tématu mobility. V tom s vámi plně souhlasím. A chtěl bych, aby, no, byl bych rád, kdybyste podrobněji vysvětlila, eh, obsah nebo pojem Erasmus, eh, kdy můžeme více investovat například do eh, Erasmu eh, pro učně spíš než do Erasmu pro podnikatele. Prostě jsou to věci, které podporují integraci a které přispívají k evropské kultuře. A my, pokud jde o mladé, tím máme nástroj pro vytváření vztahů mezi mladými lidmi. Paní Nevidělová, prosím. Děkuji vám chtěla bych se zeptat na mobilitu. Poslouchala jsem vás velmi podrobně a všimla jsem si jedné věci. Soustředujete se na mladé lidi, na to, aby hledali práci v zahraničí mimo svůj domov. A zajímalo by mě, zda nějaká politika komise nebo nějakého oddělení na komisi se zabývá vytváření pracovních míst mobilitou, ale ne v zahraničí, ale v regionu regionech, kde ti mladí vyrůstají. Nejsem přesvědčená o tom, že všichni mladí by měli odejít. Eh, mladí Slováci, kteří vystudují univerzitu, jedou do Irska a tam umývají nádobí. Myslím, že bychom se měli zaměřit lepším směrem. Děkuji. Nyní má slovo pan kolega Boris. Chciałbym zapytać, jeżeli można, e, o fragment dotyczący kultury słowa. Chciałbym bych se zeptat e, na kulturu slova. My jsme měli příležitost se setkat s federacemi, které považují za hrozbu to, co se děje na Google, především Eh, pokud jde o vydávání knih a časopisů. Takže to může mít dopad na celý systém eh, výroby kinoprodukt, publikací knih. Myslím si, že to se týká všech občanů Evropské unie. A zajímalo by mě, zda se v tomto smyslu dělají nějaké analytické práce. Především zda se spolupracuje s vydavateli, kteří si, eh, kterými jsou umělci jako takoví a zda se nějak spolupracuje s vydavateli regionální a mnoho a místního tisku, protože oni by právě měli mít možnost se financovat z reklam. Systém financování z reklamy ta možnost financování z reklamy je čím dál tím menší a mm, věnuje se paní ředitelka také tomuto aspektu. Myslím si, že v Brzku to bude aktuální. Děkuji. Paní Kantán, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím zodpovědět jednotlivá témata. Takže, co se týče paní Benabetu, jestli to není nová forma kolonialismu, když to shrnu. My přístup, který máme v rámci Evropské kulturní agendy, to je přístup mezikulturního dialogu. Jestliže letošní rok je rokem inovací a kreativity, loňský rok byl Evropským rokem mezikulturního dialogu, což jsme zahájili ve Slovinsku. Ministr Sver, který byl ministrem školství ve Slovinsku v té době, byl u toho účasten. A tento princip mezikulturního dialogu je možná složitější v některých zemích než v jiných. Ten je základem Mm, toho přístupu. Mezikulturní dialog, to znamená respekt, tolerance, naslouchání, nenutně souhlasit, ale, eh, ale naslouchání a, a, a diskutování. Část prvních cílů kulturní, evropské kulturní agendy eh, rozhodnuté v roce 2007 se týká mezikulturního dialogu a podporování kulturní rozmanitosti. V tomto kontextu Řada projektů, které podporujeme v rámci programu kultury v Evropské unii, jsou projekty, které se pohybují kolem mezikulturního dialogu a především mnoho mladých a mladých umělců, často původem přistěhovalci, vytvářejí partnerství a to je, myslím, dobrý způsob, jak zajistit vlastně tu rovnost a respekt. Co se týče Afriky na straně jedné a především zemí Severní Afriky, my v tom kontextu uh, Unie pro Středomoří a, a barcelonského procesu máme novou kapitolu týkající se kulturní spolupráce. Ostatně na tom teď pracujeme, abychom to vytvořili. A já bych dodala, že je tu také ta část e, týkající se spolupráce s Východem. Tam e, se plánuje specifický nástroj týkající se tedy programu o sousedství a partnerství. A co se Afriky týče, tam máme 30 milionů eur věnovaných na kulturní projekty e, se zeměmi Afriky, Karibiku a Pacifiku AKT a v dubnu proběhlo veliké fórum, e, kde spolupracovalo moje ředitelství a ředitelství pro rozvoj a operátoři z obou stran vlastně se mm, společně snažili vytvořit toto a připomínám karikom, což byla první dohoda obchodního charakteru o úmluvy e, UNESCO s preferenčním eh, doložkou pro tyto země. Čili ono to je jádrem našeho zájmu a bylo to zopakováno na foru, které proběhlo před několika dny. Co se týče přístupu, o němž hovořil pan Zver, ano, ten uh, měkký přístup, ten soft přístup v rámci úplné subsidiarity, to znamená školství a především rozvoj tzv. soft law, tedy těch doporučení měkké legislativy, hlavní kompetence, evropský rámec certifikace, ECV, ECTARF. To jsou dobré nástroje, dobré způsoby, jak podpořit transparentnost, vzájemné uznávání a zajištit jakousi konvergenci jednotlivých systémů školství, které čelí stejným výzvám ve, svých, ve svém specifiku a tak. Takže myslím, že poslední léta eh, eh, evropské spolupráce umožnily zaznamenat velký pokrok prostřednictvím těchto měkkých nástrojů a toho evropského rámce spolupráce. A myslím si, že to je skutečně správná cesta. Je eh, to cesta konsenzu, cesta, která umožňuje také podporovat různé národní ministry školství v reformách, které jsou velmi náročné v každé jednotlivé zemi a ta diverzita je důležitá. Dále pak rozpočet. Dvě věci. Za prvé máme národní rozpočty, o těch rozhodují národní orgány a tam komise, jak si vyslala poselství eh, v s tím, že ano, jsou potřeba nástroje pro obnovu, ale nesmějí vlastně podkopávat dlouhodobé investice, protože dlouhodobé investice, až bude krize pryč, umožní rozvíjet růst a konkurenceschopnost Evropy. A to se týká výzkumu, to se týká školství na té národní úrovni. Co se týče evropské e, úrovně, ten rozpočet není nějak výjimečný co do objemu, v oblasti školství, kultury, mládeže a občanství. Nicméně vzrostl tento rozpočet oproti předchozím finančním perspektivám. O tom bude potřeba přemýšlet do budoucna, v rámci budoucích finančních perspektiv. Zda chceme, jak si investovat větší balík do mobility, do ústřední roli role lidské tváře, já se omlouvám, že to tak používám, lidské tváře Evropy. O tom budeme diskutovat v komisi, ale v parlamentu určitě také. Teď je důležité využít maximálně prostředky a, a, a možnosti, které máme v rámci programu celoživotního vzdělávání, v rámci programu kultury, v rámci programu uh, mládeže v akci a programu občanství. A teď otázka, zdá se Erasmus má rozšířit na všechny oblasti? Ta tendence existuje a myslím, že je velmi pozitivní, protože značka Erasmus je značka kvality, je to jeden z evropských programů, o kterých se hovoří, a to nejenom jak si eh, eh, mezi zasvěcenými, ale obecně generace Erasmu, vlastně to jsou mladí profesionálové dnes, kteří už mají jiný pohled na svůj život a, a také e, není to sice e, sňatková agentura, ale často se tam mladí lidé seznámí a, a potom uzavírají sňatky mezi sebou a to jsou vlastně nové evropské sítě, které takto vznikají a také světové sítě, protože Erasmus Mundus je také důležitý program, kdy eh, se Evropa otevírá světu a eh, Evropa se stává atraktivní pro studenty z jiných zemí. Ať už se to jmenuje Erasmus nebo ne, myslím, že podstatné, jak si, tak to mě trošku vadilo Erasmus pro učně, protože to je Leonardo a tak mi připadalo potom jako nepřirozené tomu říkat Erasmus pro učně, ale podstatný je obsah. Prostě obsah je, aby učně mohli být mobilnější, ale ono je to složitější vzhledem k povaze pracovních vztahů učňů. Ale to jsou úvahy, které vedeme v komisi v současné době já jsem přesvědčená, že váš výbor se tím bude zabývat a bude se zabývat otázkou, až kam můžeme budovat na relativním úspěchu programu Erasmus, abychom měli ten e, rozšíření mobility. Tak to paní pak nás vedla k vybudování Komenia, protože my jsme vyšli z úspěchu Erasmu a snažili se vytvořit něco trošku jiného pro školy. Teď otázka zní, jestli se má všechno jmenovat Erasmus, ale otázka, hlavní otázka je, zda společně máme rozvíjet tu mobilitu systematičtěji, s vědomím, že i když budeme mít obrovský rozpočet, nikdy nevyřešíme všechny problémy. Takže jsou to také partnerství mezi Unii, členskými státy, regiony, soukromým sektorem, Evropskou investiční bankou, prostě celou řadou potenciálních partnerů, kteří mohou vytvořit jakýsi, jaksi větší kritickou hmotu, která potom může mít eh, vliv a o tom vy samozřejmě po dobu svého volebního období budete hovořit, protože druhá Barozová komise před, bude předkládat finanční perspektivy. Co se týče té negativnější otázky o mobilitě, ano, samozřejmě, podpora Eh, vytváření pracovních míst, to je jedním ze základních kamenů strukturálních fondů a především v Evropského sociálního fondu. Já jsem v minulosti byla generální ředitelkou pro sociální věci a to je to, co činíme pro podporu zaměstnanosti v, v určitých teritoriálních zónách. Ale ono to není v protikladu. Někteří lidé odcházejí, jiní přicházejí a já si nemyslím, že pouze slovenští studenti jezdí do Spojeného království. Čím dál častěji vidíme, že studenti jezdí naopak do nových členských států, protože vy jste vytvořili také jaksi výuku v angličtině a to je užitečné a důležité a vlastně to přiláká studenty, kteří eh, jaksi jsou schopni v první fázi tedy eh, studovat anglicky a posléze se tedy naučí ten místní jazyk. Čili to je, to je velice důležité, to je ta otázka podpory mm, eh, v zaměstnanosti a, a mobility. To, to se doplňuje. Google. Googlem se zabývají mnoho lidí i komise a ta úvaha o Google a o digitalizaci knih je úvaha typická pro diskusi, kterou vedeme od začátku, a sice zda kultura bude nebo nebude v ústředí diskuse o ekonomické záležitosti. Máme Europeana, o tom budete hovořit zítra, to, není, to nemá na starosti moje generální ředitelství, ale ředitelství pro informační společnost. Ale co se týče Google, máme, máme eh, se, naš oddělení se zabývá eh, otázkami kultury, konkurence, partnerství, informační společnosti. To znamená, jak se pokusit na Google dosáhnout přístupu který bude při, rovnovážný, aby tam byl v rovnováze potenciál, který to má na straně jedné a na druhé straně uchování, eh, eh, zachování knihy v Evropě. Čili to je typické téma, kde takový ten mainstreaming kultury eh, bude probíhat. Některé země mají celé komise, které se zabývají touto otázkou digital, digitalizace a určitě se tím budeme zabývat. Čili ano, zabýváme se tím. Nyní snažíme se do toho zapojit vlastně různá, různé odbory, různá oddělení a bude důležité, abychom vedli diskusy konkrétně k tomuto specifickému tématu mezi jednotlivými institucemi. Já se omlouvám, paní Kentan, tady paní Kosta má ještě jednu otázku, tak jí dávám slovo. Grazie. E ho molto apprezzato la molto interessante relazione. E děkuji vám. Oceně. Velmi jsem ocenila e, slova, která e, nám paní ředitelka věnovala, ale chtěla bych se zabývat jednou věcí. Jde o strategický význam, který vkládá Evropa do Eh, kultury jako takové a do kulturních aktivit. V tomto smyslu bych chtěla zdůraznit rok 2007 který byl rokem kultury. A pokud jde o rozpočet, chci říci, že celá tato strategie mainstreamingu kulturní politiky, to, co dělá komise, tak zde vidíme, že se eh, nepovažuje za tak důležitou, jak jak by se měla považovat. A paní ředitelka říká, že kultura a vzdělání